Hmm. A nyní přejdeme k programu. Definitivní návrh programu byl odsouhlasen na konferenci předsedů 11. ledna podle článku 149 a tento program byl rozeslán podle, eh, a tudíž program je považován za odsouhlasený. A nyní přejdeme k pondělí, tedy dnešní program QE. Požádala, abychom zahájili diskuzi, rozpravu a hlasovali o zprávě pana Mato. až po tomto rozhodnutí název eh, zachování eh, eh, rybolovných zdrojů a ochrana ekosystémů, mořských ekosystémů prostřednictvím technických opatření a to bude, požádali tedy o od, o, o, odložení a e, zelení a e, FDD podpořili e, tuto žádost. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové. Naše frakce skutečně žádá odložení hlasování o zprávě kolegy Mato z řady důvodů a které plédují pro odložení tohoto hlasování, ale já zmíním pouze jeden důvod. Před několika dny tisk a nevládní organizace zjistili, že Evropská komise nevzala do úvahy závěry eh, expertní zprávy, která byla ale zadána komisí samotnou a tato zpráva hovoří o e, nebezpečnosti e, tohoto, e, těch, těch technických elektrických prostředků na rybolov a vlastně ta zpráva ukazuje úplný opak, než komise hlásá a komise dokonce povolila, po, povolila toto barbarské, tyto barbarské prostředky rybolovu a vlastně ona Eh, úmyslně a vědomě lhala poslancům. O to tady jde. A proto máme povinnost položit komisi otázku a poté, až se můžeme skutečně s plným vědomím a se všemi informacemi se budeme moci eh, vyjádřit k této tak očekávané zprávě, protože všichni eh, se dívají, jak budeme hlasovat a proto chci, abychom odsouhlasili odložení hlasování o této zprávě. Děkuji. Pan Verhofstadt chce hovořit proti? To je procedurální připomínka, eh, pokud je o tuto věc, poněvadž je tam více než 200 pozměňovacích návrhů a dílčích hlasování a článek 175 eh, jednacího řádu dává možnost v takovémto případě, když je pozměňovacích návrhů tolik a když je tolik nejistoty, eh, dává možnost poslat zprávu zpátky do výboru. A já navrhuji, abychom využili článek 175 vzhledem k té obrovské inflaci pozměňovacích návrhů a abychom ho poslali zpátky do výboru, což také dává možnost trochu vyjasnit tuto otázku a vnést do ní objektivitu protože já mám z toho velice podivný pocit. Já si přečtu vědecké důkazy v jedné práci a potom úplně opačný vědecký nález někde jinde. A to není normální. Většinou by ve vědě měla vládnout objektivita a racionalita. Takže já navrhuji poslat to zpátky. To vy můžete podle článku 175. Pošleme to zpátky do výboru, aby se to vyjasnilo a abychom objektivněji proskoumali celou otázku. Objektivněji než bychom to udělali při zítřejším hlasování tady v plénu. Děkuji moc krát, pane Verhofstadte, že jste mi připomněl tuto možnost. Pan Mato má slovo, prosím. Gracias. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně je třeba se na to podívat, co je racionální a co e, není rozumné. Ano, tady vznikly dvě otázky, které jsou ale odlišné. Za prvé je to, téma elektrického rybolovu. Chci připomenout všem, že my jsme pracovali na tomto již 21 měsíců. E, 77 schůzí, žádosti o, o odložení hlasování ve výboru, to bylo v červnu a nakonec jsme o, o, um, to odložili na září, poté na říjen. My jsme byli připraveni hlasovat už v prosinci a někdo řekl, že bychom to měli odložit, tak jsme to opět odložili až na tuto příležitost a nikdo nikdy nepřišel s tou první otázkou, a o které tady hovoříte teď, to znamená odložit to kvůli elektrickému rybolovu. Takže my jsme měli spoustu času, ale Kromě toho, tady se teď vytýká komisi, proč v roce 2006, tedy před 12 lety, proč zrušila zákaz. No asi to ale neznamená, že bychom nemohli teď diskutovat a hlasovat, jak, jak ano, samozřejmě zde je možnost přece hlasovat proti tomuto článku a můžeme hlasovat tedy proti. A takže není důvod to dále odkládat, jenom bychom mohli vytýkat komisi, že již v roce 2006 eh, něco takto rozhodla. A pokud jde o ty pozměňovací návrhy, mm, pan Froštat hovoří o určitém článku, který říká, že když se to vrátí do výboru a když ty těch 92, 92 pozměňovacích návrhů, takže když budou mít více než třetinu hlasů, tak stejně se dostanou do pléna. Já musím říci, že asi 80% pozměňovacích návrhů e, se odsouhlasí nebo se odmítne, 12, 12, 13, 13 a tak dále v každém případě. E, takže gro těchto pozměňovacích návrhů se dostane stejně do plena, protože e, budou mít více než třetinu hlasů. Jinými slovy, ničeho nedosáhneme. Já se omlouvám, já se omlouvám, ale prostě některé frakce nebyly spokojeny s výsledkem ve výboru a potom využívají často tento způsob, mm, proto, aby změnili ten návrh. Pane předsedo, já myslím, že tady není žádný rozumný argument a to není žádná novinka tady, o čem tady se mluví. A já tedy chci, abychom zachovali tuto rozpravu a včetně hlasování zítra. Děkuji. Dobře, Dobře, takže teď budeme suverénně rozhodovat, to znamená, budeme hlasovat elektronicky o návrhu GUE, to znamená odložit rozpravu a hlasování o zprávě MATO, eh, o eh, zachování eh, zdrojů ryb a ochrany mořských ekosystémů prostřednictvím technických opatření. Hlas, Zahajujeme hlasování. Avete votato tutti? Všichni jste odhlasovali, hmm, takže tady někteří ještě vstupují do sálu. Končím hlasování. Návrh je zamítnut, tudíž bude jak rozprava, tak i e, hlasování, protože většina podpořila toto. Pokud je o úterý, GUE požádalo, abychom do čtvrtého bodu programu odpoledne dali interpelaci týkající se smlouvy o zákazu jaderných zbraní. Slovo má pan Věgas, aby sformuloval e, tuto otázku za svoji frakci. Máte slovo. E, Otázka nukleárních e, zbraní je velice aktuální. Nárůst tenzí a napětí je aktuální a v rámci OSN se dojednává vytvoření závazného instrumentu v rámci formy smlouvě, eh, smlouvy o zákazu jaderných zbraní. V tomto smyslu si myslím, že je velice důležité, aby naše schromáždění prodiskutovalo toto tak důležité téma. Jedná se o světový mír a posledním konci o samotné přežití naší planety. Navrhujeme, abychom tuto rozpravu měli v úterý odpoledne či večer a máme zde tedy tu ústní otázku, kterou jsme položili rádě, A e, rozprava na to má být naváz, e, navá, e, na to má být navázána a prosím, abychom o tom rozhodli nyní jmenovitým hlasováním. Děkuji. Je někdo proti? Prosím. Pan Lamberts. Pane předsedo, myslím si, že to je skutečně velice důležité téma, ale chci říci, že my samozřejmě podporujeme tu ideu, abychom zde o tom měli rozpravu. Na druhou stranu toto není nic, že aktuálního, není to zcela nový. Já si nemyslím, že by bylo vhodné to diskutovat takto naléhavým způsobem. Možná by bylo lepší eh, si to prodiskutovat v únoru, takže by bychom byli pro rozpravu. V únoru se rozhodně jsme o tom, aby, proto abychom o tom na našem schromáždění diskutovali. Pokud jsem vás dobře pochopil, pane Lamberci, vy navrhujete, abychom odložili tuto rozpravu na únor. Ano, chcete tedy trvat na tom vašem návrhu? Ano, ano, návrh není nový, již jsme s ním přišli několikrát a proto chceme, abychom měli rozpravu zítra odpoledne. No výborně, takže budeme hlasovat jmenovitě o žádosti GUE, to znamená do čtvrtého bodu na program, program, na program zítra odpoledne, doplnit otázkou k ústnímu zodpovězení týkající se zákazu jaderných zbraní. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. La proposta è respinta, quindi... Návrh byl zamítnut, takže program zůstane nezměněn. Pan Demesmeker požádal slovo, prosím, máte slovo. Ja, voorzitter, dank u dat ik het woord krijg. Děkuji, pane předsedo. Eh, technická poznámka na základě článku 151 jednacího řádu. Pane předsedo, 19. prosince někteří kolegové z našeho parlamentu, rovněž já, chtěli, aby vězení Estemena eh, v nedaleko Madridu jsme mohli navštívit. Eh, sedí tam kolega Joel Keres. A pane předsedo, eh, někteří členové občanského hnutí. Tam stále ještě sedí ve vězení i dva bývalí katalánští ministři. Tři z nich byli zvoleni 21. prosince eh, členy katalánského parlamentu. Celý měsíc jsme eh, se eh, předkládali formální žádosti o možnost navštívit tohoto, toto vězení, ale nikdy jsme neobdrželi žádnou odpověď a když jsme se tam dostavili přímo k vězení, nepustili nás dovnitř a nemohli jsme ani hovořit s ředitelem tohoto zařízení. Pane předsedo, to je naprosto nepřijatelné něco takového v členském státu e- Evropské unie. Kdyby se něco takového stalo v Turecku nebo někde jinde, tak bychom to také neakceptovali. Proto vás prosím, pane předsedo, eh, obraťte se na španělské úřady a poproste je alespoň o vysvětlení. Dobře, tak si to prověříme, dám vám vědět. Takže pokud je teď o čtvrtek GUE požádalo, abychom do druhého bodu, do druhého bodu programu dopoledne eh, zadali prohlášení komise, která se týká masivních eh, propouštění eh, v konkurenceschopných podnicích Eh, v Evropě jde o eh, podnik Siemens a eh, jako a pan Šimen. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Milí kolegové, milé kolegyně, proč tato zádost? Siemens, aktivová společnost na navzdory svým rekordním ziskům řekla, že bude masivně odborovat pracovní místa v Evropě a zavírat továrny. Je to více než 7 000 pracovních míst, zejména se to týká Německa a Nizozemska. Do toho ovšem nejsou započítáni kolegové kolegové v dodavatelských podnicích a ve službách. Eh, bude se nakonec jednat o desítkách tisíc pracovních míst a vzrou se tím perspektivy mm, do budoucna mnohých evropských regionů. A i když všechny tyto továrny jsou ziskové, tak k tomu zavírání má dojít přesto, že Siemens v Německu v minulých letech dostal několik miliard eur jakožto subvence. Proto prosíme, abychom se tímto zabývali a milí kolegové, podpořte mne v mé žádosti, abychom vyslali silný signál evropské solidarity těmto zaměstnancům, abychom společně pracovali na to, aby bylo eh, skoncováno s takovýmto masovým propouštěním svědem, které dostali podporu z veřejných financí. Děkuji. Děkuji. Je, je někdo proti? Ne, takže proti tomuto začlenění bodu? Ne, takže můžeme přejít k hlasování. Jmenovitě budeme hlasovat o návrhu GUE, to znamená doplnit jako druhý bod na eh, program ve čtvrtek dopoledne prohlášení komise, které se týká kolektivního propouštění v konkurenceschopných podnicích v Evropě, a to případ Siemens konkrétně. na Zahajuji hlasování. Avete votato tutti? Všichni jste odhlasovali? Pan McAllister. Bene. Dobře, takže e, tím končím hlasování. Návrh je zamítnut. A takže program zůstává nezměněn. A takto je přijat. A přejdeme k prvnímu bodu, což je společná rozprava o eh, čisté energii. Jde o zprávy Blanco López, Poche, Rivázy a Turmes. Jako první je Blanco López, zpravodaj.